bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech. Pan Koajo má slovo na čtyři minuty. Vážené dámy, vážení pánové, návrh, o kterém dnes budeme diskutovat, má modifikovat nařízení z roku 2004. Tady se to týká eh, především bezpečnostních a biometrických prvků, které mají zabránit také padělání dokumentů. V, nyní se nalezáme v fázi spolurozhodování a my děkujeme francouzskému předsednictví a také panu komisaři Baro za jeho práci. Také děkuji zpravodajům za jejich eh, práci a také za skvělou spolupráci tato věc je bezpodmínečná, protože nařízení již vstoupilo v platnost v roce 2004. O narození by měli e, všichni občané vlastně cestovní doklad. A já také chci říci, že je velice těžké snímat například otisky prstů a různá data dětem e, pod věkem 6 let. V těchto případech by se však mohly eh, vydávat pouze časově omezené cestovní doklady, což by byla další potíž pro eh, rodiče, protože jestliže by rodiče s dítětem cestovali mimo rámec EU, pak by vždy museli mít k dispozici tento doklad. Nyní eh, plánovali jsme lhutu v délce čtyř let, nyní se plánuje lhuta v délce 12 let. Mimo to byla také stanovena revizní doložka a zde jde o to, že budeme také zadávat studii, kde se e, to bude zabývat také věrohodnosti biometrických údajů u dětí. Tady máme ještě druhou výjimku pro lidi, pro osoby, které z osobních důvodů nejsou schopni například nechat si sejmout otisky prstů. Také vycházíme z doporučení ICAO. tak, abychom vycházeli ze současné praxe tak, abychom měli další e, trumfy v ruce v boji proti obchodování s dětmi. Také hodláme zlepšit ochranu dětí a dospěli jsme k dohodě mezi třemi institucemi, takže e, již vznik vznikl předpoklad, jak chránit děti proti únosům a zneužívání. Komise také udělá příslušná opatření v oblasti občanského práva. Evropská komise má pouze v této oblasti pouze omezenou působnost, protože cestovní dokumenty spadají do vnitrostátního práva a zde Evropská unie může se pouze uplatňovat, když hodlá posílit biometrické údaje v cestovní dokladu tak, aby se zjednodušily kontroly. My jsme také schválili předpisy, které navazují rovnováhu mezi vnitrostátními a evropskými předpisy a dále je také možné omezit využívání těchto údajů. Tato údaje lze využít pouze pro účel tohoto nařízení a také, aby se zjistilo, zdali eh, majitel pasu je právoplatným držitelem pasu. A pak tady máme také breeder dokumenty, to jsou dokumenty, které jsou nutné za, eh, předložit za účelem vystavení cestovního pasu. Potom jsou tady také různé přechody hranic, takže my můžeme zjistit, kde vzniká největší chybovost a ze kterých důvodů. Potom tady máme také revizní doložku po čtyřech letech, která předpokládá, že prostřednictvím spolurozhodování lze ještě udělat příslušné změny. Je nutné také konzultovat ochránce osobních eh, údajů v Evropě. Bohužel se toto neudělalo. Děkuji, děkuji, pane Kolio. A nyní za komentář komisi pan Baron. Merci, monsieur le président. Mesdames... Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, na úvod bych rád poděkoval předsedovi výboru LIBE a chtěl bych také poděkovat zpravodaji panu Carlosu Coelhovi za mimořádně dobrou zprávu. A také mu chci poděkovat za to, jak spolupracoval s komisí, přičemž to bylo samozřejmě velice citlivé, ožehavé téma. Návrh komise si klade za cíl zavést harmonizovaným způsobem určité výjimky z požadavku odebírat otisky prstů, abychom zajistili, že se všemi evropskými občany budeme zacházet stejně. Komise chce také chránit děti před obchodováním, a to tím, že zavádí závazný právní požadavek mezinárodní principu jedna osoba, jeden pas. Rád bych uvítal úsilí Evropského parlamentu ve snaze dosáhnout dohody na tomto návrhu v prvním čtení. Otisky prstů se budou muset využívat v pasech členských států do 18. června 2009 nejpozději, takže kdybychom nedospěli k dohodě, všichni by byli povinni poskytovat otisky prstů, i novorozenci, pokud by chtěli s pasem vycestovat do zahraničí. A proto bych chtěla říct, že komise má opravdu velkou radost z toho, že se podařilo dosáhnout kompromisního návrhu. číslo francouzsky. Já nyní poslouchám a nyní si rád vyslechnu příspěvky evropských poslanců a děkuji také ještě jednou panu zpravodaji eh, za jeho skvělou práci. Děkuji, pane komisaři, a nyní se dostáváme k frakcím za EPP paní Gacek na dvě minuty. Pane předsedo, vážení kolegové, já za ELS mohu říct, že rádi můžeme dnešní návrh podpořit. Myslím si, že skutečně naléhavě nutné vytvořit společné normy, společné standardy pro ověřování biometrických prvků. Kolegové možná nevědí, že v současné době panují velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, pokud je o to, jak důkladně se kontrolují fotografie v pasech. Řada zemí vyžaduje, aby občan, který žádá o pas, osobně přinesl všechny dokumenty a fotografii. A v takovém případě pracovníci na úřadě, který vydává pas, vidí, jestli se příslušná osoba skutečně podobá fotografii. Ale v některých zemích, především ve Spojeném království, jsou běžné žádosti zasílané poštou. A pravost fotografie se ověřuje jenom na základě takzvaného profesionálního pracovníka nebo osoby, která zná žadatele nejméně dva roky osoba, která toto může ve Spojeném království dělat, to je docela zajímavá věc. Toto ověření může provést například e, váš optik nebo zubář, nebo také profesionální fotograf, anebo e, požárník ve vší úctě e, příslušníkům těchto profesí. Ve, Spojeném stát, ve Spojených státech se také tyto věci příliš neověřují, například ověřování fotografie u žádostí u pasu pokud někdo žádá poprvé, se eh, provádí v tzv. přijatelných zařízeních. A může to například znamenat pracovníky místní pošty. Zdá se nevěřitelné, že země, která tolik dbá na bezpečnost a již občané cestují do Evropy bez víza, tak to málo ověřuje. Takže aby byly pasy bezpečnější, skutečně potřebujeme mnohem spolehlivější biometrické údaje, především otisky prstů, ale také abychom zajistili, že orgány, které odpovídají za jejich sběr a ověřování, musí dodržovat stejné standardy nejenom v Evropské unii, ale i v těch zemích EU, jejichž občané mohou cestovat do Evropy bez víza. Musí nás ujistit o tom, že budou dodržovat stejně přísné požadavky jako naši občané tady v Evropě. Děkuji. Děkuji, paní Gacek. A nyní za skupinu socialistů dvě minuty Paní Rur. Děkuji, děkuji, pane předsedo. V roce 2004 eh, vznikly normy, které se zabývaly také biometrickými prvky eh, v evropských pasech eh, členské státy nežádaly o žádné výjimky. Současná situace ale ukazuje, že současná technologie nezajistuje to, že otisky prstů u dětí mladších 12 let se mohou použít jako bezpečnostní prvek v pasech. Proto jsem velice ráda, že jsme dosáhli tohoto kompromisu, eh, kdy tedy eh, ten věkový limit eh, jsme stanovili na 12 let. My souhlasíme s, s tou výjimkou, která již existuje v některých členských státech, která se týká dětí mladších 6 let. Eh, nám jde hlavně o to, abychom chránili děti, což je situace, která ještě nenastala. Eh, je potřeba, abychom dosáhli pozitivního vývoje v oblasti nových technologií. Naší prioritou je eh, ochránit bezpečí dětí, které cestují sami, tak aby je nikdo například neunesl nebo nezneužil pro obchod s dětmi. Ten současný pas vytváří jakýsi falešný dojem, že se jedná o bezpečný dokument. Ten kompromis, který jsme, kterého jsme dosáhli s členskými státy, umožní splnit eh, požadavky v oblasti ochrany dětí eh, cestujících přes hranice členských států. Biometrické pasy by měly být používány eh, pouze pro účely zkontrolování eh, osobní eh, identity daného pasažera. Děkuji. Děkuji, paní Rur. Jménem Aldem dvě a půl minuty pan Depre. pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Nejdříve tady myslím na pana zpravodaje Kelia a také další kolega, kterému jsem pogratulovat, zde není. Neboť jsem jim chtěl pogratulovat k tomu, že jsme takto daleko dospěli v prvním čtení. Já chci také vám doporučit, abyste si přečetli odůvodnění této zprávy, které je velice dobré. Když si čteme tento text, tak tady tento text nejedná tolik o biometrických údajích, ale jedná se o to, abychom měli jednu osobu, která by měla jeden pas a tím pádem bychom také se vyhnuli problémy s dětmi téma je velice komplikované a Carlos již také řekl, že věková hranice by měla být co nejnižší, tak aby byly děti chráněny, ale pak potřebujeme spolehlivé biometrické údaje, což v současné době není možné. Takže od 12 let by byla tato povinnost nutná. Ty země, které chtějí také snímat eh, otisky prstů mladším dětem, tak to mohou dělat již od čtyřech let. A my můžeme také vycházet z toho, že technika pokročí. Jestliže chceme mít ochranu všech dětí, pak musíme mít co nejspolehlivější otisky prstů a biometrické údaje a proto můžeme také vyjádřit souhlas s tímto textem a já bych chtěl ještě jednou zpravodaji k tomuto textu poblahopřát a také bych chtěl poděkovat komisi za předložení původního textu a také radě. Pan Debre, děkuji vám a nyní za UEN paní Angelili. Děkuji, pane předsedo. Především bych ráda poblahopřála zpravodaji k vynikající práci, kterou odvedl. Jako zpravodajka pro Evropskou strategii pro práva menšin bych ráda zdůraznila, a to je věc, která už tu zazněla, několik důležitých věcí ze zprávy pana Koelia. Především vítáme, že tady máme princip společného přístupu ke standardům pro ochranu dětí, které překračují externí hranice – za druhé, pokud jde o zásadu jedna osoba, jeden čas, to je důležité pravidlo. Znamená to, že biometrické údaje jsou v dokumentu, jsou v pase. A to tedy znamená, že v současném systému můžeme dát dítě nechat zapsat do pasu rodičů a pak je mnohem obtížnější zjistit, jaká je totožnost toho dítěte a o čí dítě se jedná. Samozřejmě to všechno souvisí s obchodováním a vykořišťováním. Za třetí, komise má předložit zprávu, která bude uvádět technickou proveditelnost použití otisků prstů pro děti ve věku do 12 let pro účely zjištění totožnosti. A to je velice důležité, abychom se pokusili vylepšit funkčnost a účinnost systému. zejména do té míry, do jaké to pomáhá chránit děti před obchodováním. Dokážu si představit, že technologie bude stále dokolenější, bude vhodnější, bude bezpečnější. A bez pochyby nám to pomůže zjišťovat totožnost dětí. Už od narození. Děkuji. Děkuji paní Angelili a nyní za zelené a ale dvě minuty paní Ždanoka pane předsedo nejprve dovolte abych jménem zelených poděkovala panu coelhovi za skutečně vynikající práci. Eh, I když máme eh, různé politické názory, jsem přesvědčena, že udělal skutečně všechno pro to, abychom dosáhli kompromisu. My jsme eh, proti zavádění biometrických prvků, dokud nebudeme bezpochybně vědět, že to skutečně má smysl. Myslíme si, že to má značný dopad na bezpečnost osobních dat a také základních práv jsme proti biometrickým prvkům eh, v evropských pasech a také v žádostech o víza. Současný návrh vnímáme jako možnost stanovit určité limity pro eh, eh, cestující občany jsme spokojeni s kompromisem, kterého dosáhla Rada a komise, to znamená ten stanovený věkový limit 12 let v těch členských státech, kde nedochází k, k k odběru eh, eh, těchto otiskům u dětí. Eh, neznamená to ale, že podporujeme snímání otisků v v celé jeho komplexnosti. Myslíme si, že by tyto věci měly být používány pouze pro zjištění autenti- autentičnosti daného dokumentu nebo identity eh, držitele takovéhoto dokumentu. Použití těchto dat pro eh, jiné účely, jako například prosazování zákona, není legitimní ani není odpovídající svým rozsahem. Myslíme si, že každý, kdo má evropský pas, by se tímto způsobem eh, stal jakýmsi jakousi podezřelou osobou, jehož otisky je třeba eh, uskladnit. Ehm, čili to jsou naše námitky, ale přesto bych chtěla poděkovat panu Koeliovi, eh, radě i komisi za tento kompromis. Děkuji. Děkuji, paní Ždanoka. Teď jménem GUE dvě minuty má paní Slečna Kaufmanová. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem proto, aby již malým dětem, dokonce miminkům se snímaly eh, otisky prstů. Já se domnívám, že děti je třeba osvobodit od této povinnosti a právě proto je důležité vytvořit pro děti výjimky pro využívání biometrických genetických otisků prstů pro děti mladší 12 let zatím nemáme žádné stabilní znalosti. My nevíme, jak dlouho budou jejich otisky také stabilní. Jestliže by se tyto údaje používaly, pak můžeme dosáhnout přímo opaku, dokonce menší bezpečnosti. To je to, co nechceme. Právě proto není dobré sbírat údaje, které nejsou v vždy úplně věrohodné. Kompromis dosažený s radou reflektuje tyto pochybnosti a pro to se také stanovuje věková hranice na 12 let a sice na přechodné období 4 let čtyř let. A v těchto čtyřech letech se má zjistit, jak spolehlivé tyto údaje od dětí jsou. Ale tady se také plánují jisté výjimky pro členské státy, které by chtěli sbírat údaje, tedy snímat otisky prstů mladší, dětem mladším 12 let. A právě proto Evropský právní akt o cestovních dokumentech nemůže sloužit jako základna pro odvolání, tak aby se zřizovaly tyto databanky na vnitrostátní úrovni. Děkuji vám, paní Kaufmann. A nyní za INDEM pan Betten. Děkuji, pane předsedo. Velice rád mohu říct, konstatuji, že Spojené království vyloučeno z tohoto nařízení, protože nepatří do šengenského prostoru. Nicméně britská vláda uvedla, že bude držet krok s tímto nařízením, aby zajistila, že její doklady nebudou považovány za druhořadé. To znamená, že věci v tomto nařízení by měly být prvořadé nebo prvotřídní a budeme se stejně řídit obsahem tohoto nařízení. Ale jak tato zpráva ukazuje, vznikla celá řada otázek v souvislosti s eh, pravostí biometrických prvků a ověřováním. Jaké podklady se používají pro ověření žadatele? A jak je možné zajistit, že skutečně jde o pravé doklady? a po vydání pasu nám ten pas moc nepomůže, pokud se ty údaje v pase nemohou prověřit na základě totožnosti příslušné osoby v nějaké třeba národní centralizované databázi. Zpráva uznává, že bychom měli mít eh, vysoce bezpečná média pro ukládání těchto informací, ale všichni víme ze zkušeností v Británie, že vysoce bezpečné médium pro ukládání takových údajů neexistuje osobní vysoce citlivé informace pro miliony osob byly ztraceny anebo vyzrazeny z vládních databází v posledních letech. Každý v Británii ví, že osobní informace nejsou bezpečné v rukou naší vlády. Tato zpráva se nezmiňuje o spolehlivosti biometrických údajů jako takových. Zkoušky v britských úřadech v roce 2004 ukázali, že co se týče rozeznání obličeje, každá třetí byla špatně a e, podobně tomu bylo i u dalších údajů. Biometrika to je sice hezká myšlenka, ale není to bezchybný mechanismus, jak bychom si možná mohli myslet. A e, skupina Indem proto bude hlasovat proti této zprávě. Děkuji, pane Matene, a nyní za nezařazené za jednu minutu pan Klejs. Děkuji, pane předsedo. Spravodaj podle mého názoru správně ukazuje na jisté aspekty, které souvisí s tím, že snímání, zpracovávání a ukládání biometrických dat je velice složitý způsob. A právě proto může dojít po určitém období k revidování tohoto postupu. protože zde musíme mít opravdu velice silný řetězec. A vnitřní trh znamená také zlepšení ochrany na vnějších hranicích, ale celý tento systém má mnoho mezer a tyto mezery využívá, využívá mezinárodní zločin, tedy také obchod s lidmi a také obchod s drogami a imigrační zločiny, takže je velice důležité, aby biometrické údaje byly efektivně aplikovány. A nyní se dostáváme k dalším řečníkům, paní De Lange, dvě minuty. Eh, Děkuji, pane předsedo. já bych chtěla poděkovat kolegovi kolegovi za jeho příspěvek, neboť se mu podařilo dospět ke kompromisu již v prvním čtení. Já podporuji tento kompromis celého srdce také princip jedna osoba, jeden pas, ale k tomu se chci ještě také vyjádřit. Tento princip nám eh, musí více chránit děti. Jde o to, abychom zabránili obchodování s dětmi, takže děti budou mít své dětské pasy s biometrickými údaji, ale to také něco stojí, protože dříve byly jednoduše děti děti zapsány do pasu rodičů. V Nizozemství, eh, v Nizozemsku stojí pas 48 euro, společně s dětmi to stojí potom 58 euro a potom eh, rodina s eh, třemi dětmi musela zaplatit 120 euro, ale dnes jsou cesty zdvojnásob, ceny zdvojnásobeny a stálo by to 240 euro. Samozřejmě rodina toto ráda zaplatí, jestliže to prospěje zlepšené ochraně dětí. Ale jestli že se dá unést dítě, pak se dá také ukrást pas. A v budoucnosti nebude možné zapisovat děti do pasu rodičů, ale právě zápis do pasu rodičů je také jistá pojistka. Z toho vyplývá, komu dítě patří, jak se toto potom dá kontrolovat. V průběhu tří let máme tedy přechodné období. A nyní členské státy Eh, mají rozdílná pravidla, která budou muset harmonizovat. Jde také o to, abychom prověřili, jak eh, zásada jedna osoba, jeden pas povede ke sníženému počtu unosu dětí. Zdali tato zásada také splní kýžený cíl a nebo je postupovat jinak. Bezpečnost našich dětí musí mít prioritu. Dnes jsme udělali jistý pokrok, ale jestliže budeme muset dělat další pokroky, tak je ještě pokro- podpoříme. Děkuji na 1,5 minuty pan Lambrinidis. Pane předsedo, parlamentu se podařilo se podařilo prosadit to, co chtěl, protože eh, se jedná o určitý princip a v současné době teď už bude možné tyto informace mít k dispozici pouze tehdy, kdy to bude užitečné a kdy to bude nutné. Velice často Rada a e, komise se vyhýbají e, takovým věcem, jako je právě tato, jako je e, tato navrhovaná legislativa. Účelem této legislativy je zabránit únosům dětí, obchodování s dětmi a tak dále. E, přesto však je potřeba, abychom zajistili, že ty údaje, které budeme získávat, jsou skutečně nutné. V současné době existuje celá řada studií, které ukazují na to, že tomu tak není. Během e, šesti e, let navíc se ukazuje, že tyto eh, údaje nejsou již použitelné a stávají se zastaralé. Proto si myslím, že je potřeba, abychom zajistili ochranu dětem a to po delší období. Musíme se postarat o to, aby takováto ustanovení eh, byla eh, tak postavena, aby údaje, na základě, kterých, na základě na jejich základě získáme, jsou skutečně údaje, které jsou užitečné a nutné. To znamená nutné pro eh, určení identity dané osoby a také, aby byly takové, aby zabrali jakémukoliv podvodům a padělkům. Děkuji, pane Lambridisi, pan Čarněcky, děk, pane eh, předsedo. Um, pánové, tyto biometrické prvky v pasech pro potřeby identifikace jednotlivých lidí mají bojovat s terorismem, eh, nelegální migrací a dalšími podobnými trestnými činnostmi. Je velice důležité, ale na druhé straně, abychom eh, měli eh, dostatečnou dostupnost těchto biometrických údajů Eh, ale ve formě, která bude dostatečně harmonizovaná, tak abychom mohli mít důvěru v to, že nám umožňují skutečně identifikovat danou osobu. Jestliže se podíváme na různé eh, členské státy, tak si uvědomíme, že existují určité povinnosti související s vydáváním pasu. Co se týče těch bezpečnostních prvků však, Eh, tato bezpečnost eh, eh, není taková, jako bychom potřebovali. Podíváme-li se na ty biometrické pasy a proto musíme se postarat o to, aby v žádném případě nedocházelo ke vzniku padělku. Pan Rogalský, máte minutu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Harmonizace ustanovení pro bezpečnostní prvky v biometrických pasech pro účely zjištění totožnosti může mít pozitivní dopad na důvěryhodnost když někdo předloží doklad za účelem zjištění totožnosti. Ale my říkáme, že chceme bojovat proti zločinu, terorismu a nelegálnímu přistěhovalectví. Nicméně máme příslušné kontroly a testy, pokud jde o tuto vyspělou technologii. Budou mít členské státy volnou ruku ve vývoji testování a metod inspekce? to možná bude problém. Zvlášť v případě, že budou v oběhu nadále i určité nebiometrické pasy. Mně připadá, že každý by měl mít svůj vlastní pas na základě zásady jedna osoba, jeden pas. Ale my nemluvíme jenom o pasech. Mluvíme i o ostatních cestovních dokladech, a tam vždycky bude určitá volná nebo vůle při vydávání. Děkuji, pan Adamu. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že toto nařízení, které dnes projednáváme, může situaci vylepšit. A to ve většině členských států. Jen dva nebo tři členské státy v současné době vyžadují biometrické pasy. Já myslím, že jsme viděli, že jsou členské státy, kde se dá cestovat, aniž by bylo nutné předkládat pas. A já myslím, že toto vždycky bude mít určitý dopad na příslušná omezení, omezení bezpečnosti. Já myslím, že by to mohlo otevřít dveře tomu, že se budou vést spisy o jednotlivých osobách a v těch spisech bude velké množství osobních informací. A proto si myslím, že tady musíme být velmi opatrní. A my chceme do záznamu uvést, že nám se to líbit nebude. Aby se takovéto informace takto využívají. Děkuji. Děkuji, pane Adamu. A nyní jedna minuta, pan Melcer. Pane předsedo, v zásadě je, jsou biometrické údaje dobré proto, aby dokumenty byly chráněny proti padělání. A tímto způsobem je také dobré se bránit proti organizovanému zločinu. Všechny členské státy si však této souvislosti musí uvědomit, také podpořit Frontex finančním způsobem tak, tak, aby Frontex mohl plně plnit své úkoly. Jestliže nemáme žádné vnitřní hranice, se pak musíme chránit především vnější hranice. Jestliže v současné době máme hackery na internetu, kteří se chlubí tím, jak lze rychle prolomit různá hesla a také jakým způsobem lze také eh, eh, různě falšovat fotky, pak máme zde velké rozpaky, protože pro nás musí být především garantována ochrana dat. Děkuji, pane Mölcere, a nyní dvě minuty paní Bauer. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, pane komisaři. Já bych chtěla především poděkovat kolegovi Koliomu za skvělou práci. Je tady jeden jediný aspekt, ke kterému bych se chtěla vyjádřit. Nejnovější zkušenosti ukazují, že obchod s lidmi a také především s dětmi dosáhl neuvěřitelné úrovni jak v EU, tak mimo rámec EU. Právě proto je pokrokem, že mladiství by měli být vybaveni vlastními pasy. Z hlediska obchodu s dětmi toto přináší větší bezpečnost, ale musíme také vidět, že dítě jako držitel vlastního dokumentu může doprovázet jakákoliv osoba. Ale já se také domnívám, že pas nezletilého by neměl obsahovat pouze jeho vlastní údaje, ale také údaje o zodpovědné osobě. Podle článku číslo jedna má komise zpracovat také zprávu o zásadách pro děti, které samostatně cestují. Takže to je určitá možnost pro budoucnost. Já nyní žádám komisi, aby jednala s OECD, s UNHCR e a také s dalšími organizacemi, aby s těmito organizacemi a také s Europolem jednala, vyhodnotila situaci a udělala příslušné kroky na ochranu dětí, protože zkušenosti ukazují, že stále více dětí se stává obětmi obchodování s lidmi. Mnohokrát děkuji, paní Bauer. A nyní jedna a půl minuty, pan Franca. pane Baro, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Nejdříve bych chtěl poblahopřát zpravodaji a stínovým zpravodajům. Rada vydala nedávno nařízení o tom, že je třeba zavést také biometrické údaje do cestovních dokumentů a nyní je nutné udělat další nové kroky tak, abychom bojovali proti obchodování s dětmi. Využívání cestovních dokladů pro děti podle zásady jedna osoba, jeden pas může být základnou pro dosažení tohoto cíle v Portugalsku u nás je tomu tak, že snímání Eh, snímání otisků prstů o dětí mladších 6 eh, let je, eh, od 6 let je běžná věc, takže pro nás nebudeme mít žádné problémy s harmonizací. Existují takové státy, jako je Portugalsko, které si stanovily minimální věk 6 let pro snímání otisků prstů a jsem rád, že nemusíme tedy naše legislativu měnit a nejedná se pouze o cestovní pasy. U cestovních pasů se jedná o úroveň bezpečnosti neboť ten tento bezpečnostní systém jde až po kontroly na vnějších hranicích. I musíme takto garantovat jak bezpečnost, tak i ochranu osobnosti. Děkuji vám, pane Franco. A nyní pan Brace na dvě minuty. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Já podporuji zprávu pana Koleji opět vykonal skvělou práci. Já souhlasím s návrhy, které zde zazněly, také souhlasím s návrhem jedna osoba, jeden pas. Ale tady si přeji, aby komise či také kolega Koelia mi odpověděli na otázku, co se může dělat, jestliže děti cestují bez doprovodu, bez doprovodu rodičů a jestliže nebude existovat jednotná politika pro to, jaké dokumenty tyto děti musí mít. Návrh zpravodaje zní, že také příslušní zodpovědné osoby musí být zapsány do pasu, ale potom také s dětmi někdy cestují jiné osoby a také s nimi někdy žijí a proto musíme být flexibilní. Na druhé straně mě také vadí, že nikdo se netáže, jak to vypadá s možností, že šestileté děti cestují. Jestliže šest, cestují děti eh, mladší 6 let a například nastoupí do letadla, pak jsou často doprovázeny letuškami a na, u východu je očekávají rodiče či jiné osoby. Ale existují také jiné dopravní prostředky než letadla, například autobusy. Jestliže rodiče vysílejí děti na takovéto cesty, tak my potřebujeme pozitivnější přístup a říci jednoduše, že takto malé děti prostě sami cestovat nesmějí. Možná, že to zní jednoduše, ale často se říká, děti jsou taky důležité, musíme je chránit před únosy a tak dále ale tady bychom tedy opravdu měli postupovat odvážněji. Pak tady máme také společné prohlášení Rady eh, komise a parlamentu o eh, bezpečnosti dokumentů pro vystavení cestovních pasů. Ale v některých státech má tento systém mezery, které lze nezneužít. A potom také otázka na Karlose či na komisi. Co se dá udělat nebo co se má udělat, jestliže lidé přijedou na hranici, ale údaje z cestovních dokladů nesouhlasí z údaje z databank. Na to bychom potřebovali také určité pokyny ve prospěch dětí a také dalších cestujících. Děkuji vám, pane Brejci. A nyní pan Kreisler Delfler. Kolegyně, kolegové, tisíce eh, dětí se každý rok eh, stávají obětmi obchodu s dětmi a únosu. Aktuální studie ukazuje, že nedoprovázení nezletilejí jsou také obětmi zločinu. Proto vítáme, že Evropská komise změnou starého nařízení toto zohledňuje. Jestliže budeme požadovat, aby děti od určitého věku měly v pasech biometrické údaje, tak to neděláme jen tak a nezbíráme pouze vášnivě údaje, ale chceme především naše děti chránit. A tuto ochranu můžeme poskytnout jenom tehdy, jestliže každé dítě bude mít také biometrický pas, kde budou také zapsány zodpovědné osoby. A také pro naší frakci je důležité, aby u tomto sběru dat bychom měli také bezpečné další zpracování dat u všech občanů. Vždy musí být vysledovatelné, kde kdo měl přístup k jakým údajům na řízení rady, které takto působí, také nabízejí možnosti, jak chránit zneužívání dat, ale já musím říci, že státní orgány postupují velice zodpovědně, ovšem také například v společné, indi, promiňte, eh, soukromé společnosti nepostupují často eh, bezpečně a jistě. A právě proto je důležité, aby také orgány činné v ochraně dat spolupracovaly je také důležité, abychom konzultovali s Evropským ombudsmanem pro ochranu dat. Tady se obracím na svého přítele Karlose a chtěl bych mu poblahopřát k vykonané práci. Děkuji, pane Kreisler Döfler. Není dvě minuty. Paní Zdravková má slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych ráda poblahopřála zpravodaji, panu Koeliovi, k tomu, že se mu podařilo v této zprávě najít rovnováhu. Podařilo se mu zajistit vyšší bezpečnost dokladů a ochranu osobních údajů občanů Evropské unie. Navrhovaná vylepšení určitých technických požadavků zabrání přeshraničnímu zločinu, nelegálnímu přistěhovalectví a obchodování s lidmi hraniční země, jako je Bulharsko, které jsou obětí obchodování s lidmi a organizovaného zločinu, uvítají zavedení takovýchto nových standardů. Bude to klíčový prvek pro ochranu vnějších hranic naší unie. My máme celou řadu dětí, které jsou nezvěstné, o kterých nemáme žádné informace. A proto si myslíme, že tato zpráva nám dává dobrou příležitost dál rozvíjet bezpečnost a také standardy v pasech pro nejmladší členy, nejmladší občany Evropské unie. Zajistí to vyšší bezpečnost pro cesty mimo Evropskou unii. Informace o dětech nebo o mladistvích ve věku do 18 let omezí možnost nezákonného obchodování s lidmi. Samozřejmě důsledky pro děti s, pro rodiny s více dětmi bychom také měli zohlednit. Už o tom mluvili ostatní kolegové. Nesmíme omezovat svobodu pohybu těchto rodin tím, že stanovíme příliš vysokou cenu za pasy jejich dětí. A ještě na závěr, vzhledem ke, ke svobodě pohybu osob v Evropské unii, se domnívám, že věkový limit pro předkládání dokladu totožnosti můžeme zrušit, aby občané mohli cestovat. Mnohokrát děkuji. A nyní minutu a půl paní Grabovská. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Kolegové, dovolte, abych na úvod eh, blahopřála zpravodaji k této zprávě. Je to velice dobrá zpráva, velice důležitá zpráva. Je jasné, že Pas je dokument, který vydává členský stát podle určitých ustanovení a regulací, které platí v dané zemi. Je potřeba dosáhnout rovnováhy mezi bezpečností údajů, eh, které jsou uvedeny v pase, které nám umožňují zjistit totožnost eh, občana, který cestuje po území Evropské unie a současně Eh, je potřeba také bojovat s trestnou činností. A té trestné činnosti je skutečně hodně. Je potřeba bojovat s nelegální migrací, s terorismem, obchodováním s dětmi a další trestnou činností s tím spojenou. Eh, ty informace, které jsou obsaženy eh, v těchto pasech ale nesmí eh, omezovat pravomoci jednotlivých členských států při vydávání pasů. Chtěla bych dále eh, zdůraznit význam principu jeden pas, jeden člověk, což je uh, dobrý princip také ve vztahu k dětem, ale eh, nesmí z toho vzniknout nepřijatelná finanční povinnost lidí, kteří nemají možnost zaplatit ty poplatky za každé jedno dítě. Další bod eh, který se zde již také diskutoval, je to, že se velice rychle vyvíjí technologie a proto budeme muset provést revizi ehm, Eh, těchto ustanovení. Eh, kromě toho je potřeba si uvědomit, že existuje dohlížecí orgán v Evropské unii eh, a je potřeba, aby pracoval tak, jak je třeba. Děkuji, paní Grabovská. Pan Evans, máte minutu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu Koaliovi. Myslím si, že tato zpráva je velice důležitá pro budoucnost Evropy a pro 500 milionů občanů Evropy, pro jejich bezpečnost, a samozřejmě také z hlediska opatření v boji proti terorismu, mimo jiné. Pokud budeme mít příslušnou technologii, jak říkala paní Grabovská, myslím si, že bychom ji využít měli. Z pohledu dětí, paní Angelili, pan Lambrenisis a další říkali, že to může být zásadní zbraň v boji proti obchodování s dětmi, například. Ale já myslím, že hlavně je hlavně článek 3, nový článek 3, kde uvádíme, že účel biometrických prvků není jen ověření pravosti dokumentu, ale také totožnosti držitele na základě přímo dostupných srovnatelných prvků. V současné době většina zemí spoléhá především na fotografii. A já bych řekl, že velice málo lidí, možná ani vy, pane předsedo, nebo vy, paní, pane Barote, nevypadá tak, jako fotografie v jeho pase. Ani bychom asi nechtěli vypadat jako fotografie v našem pase. Jsou tedy k dispozici nové postupy, nové možnosti, měli bychom je využít. Jak říkala paní Gacek, pan Paten, protože oni tady teď nejsou, mluvili proti Británii. Já bych řekl, že britský systém asi není horší ani lepší než řada jiných systémů Evropské unie. Samozřejmě máme prověrky, máme kontroly, ale můžeme se vylepšit. A pokud máme v 21. století k dispozici novou technologii, skutečně bychom ji využít měli. A jak říkala paní Grabovská před okamžikem, měli bychom být připraveni neustále tyto věci měnit, abychom co nejlépe využili to, co teď v Evropské unii máme. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní spontánní řečníci. Jedna minuta. Pan Gala. Děkuji za slovo. Pane předsedo, ochrana dětí před únesem a obchodováním s nimi vyžaduje zavedení pasů pro děti. Zásada jedna osoba, jeden pas. Mikrofon, prosím. Omlouvám se ještě jednou. Ochrana dětí před únosem a obchodováním s nimi vyžaduje zavedení pasů pro děti. Zásada jedna osoba, jeden pas znamená, že každému dítěti, které cestuje mimo šengenský prostor, bude vydán cestovní pas. Nový způsob identifikace ulehčí kontroly na hranicích. Jednotná evropská telefonní linka pro zprávy o nezvěstných, unesených a sexuálně zneužívaných dětech, pasy s biometrickými údaji a připravované spuštění celoevropského systému hlášení únosů dětí se stanou tímto nástrojem na ochranu dětí před únosem. Je potřeba věnovat pozornost vysokému stupni důvěry v procesu získávání a využívání biometrických údajů. Podporuji stanovisko zpravodaje v tom smyslu, že je třeba provést analýzu případných nedostatků identifikačních systémů otisků prsků, prstů v členských státech Evropské unie. Následně je třeba zvážit zavedení společného evropského porovnávacího systému. Děkuji. Děkuji. Nyní na jednu minutu pan Popa. felicit pe domnul carlos coelho pentru acest uh, raport. Uh, salut această inițiativă care reprezintă. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji kolegu Coelhovi k jeho zprávě. Vítám jeho iniciativu. Je to opravdu velký pokrok po Evropské radě ze Soluni, protože tady existuje jasná vazba mezi cestovním dokumentem a jeho majitelem a také je tady důležitá zásada jedna osoba, jeden pas. Je také dále důležité přesně popsat principy a výjimky v tomto textu. Takže důležité je, že po třech letech bude provedena revize tak, abychom mohli vycházet ze zkušeností a toto nám také ukáže, zda-li došlo k nějakým překážkám při aplikaci v praxi, při ukládání dat je třeba také zvažovat eh, a mí, brát v potaz ochranu osobních dat jednotlivých osob. Je důležité, aby údaje byly chráněny proti pašování paní Rur secondes de plus euh, monsieur coelho pour vous remercier. Děkuji, že jste mi dal ještě jednu příležitost poděkovat panu Kolevi a říct, že se s vámi opravdu velmi dobře pracuje. Vy máte opravdovou schopnost naslouchat a analyzovat a právě díky vám jsme dospěli k tomuto výsledku. Sí, señor Coelho, señor Coelho, puede usted levantarse y saludar si quiere. Bien.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 ledna v roce 2009 byly zavedeny tyto pasy s biometrickými prvky, které mají 50 různých bezpečnostních prv, eh, prvků. Eh, jsou zde jak fotografie, tak také otisky prstů. Takže eh, to znamená další pokrok pro Rumunsko, aby se stalo členem šengenského prostoru do roku 2011. Eh, kromě toho také by to mohlo řešit situaci s vízovou politikou mezi Rumunskem a Spojenými eh, státy. Protože jakmile budeme mít tyto pasy, tak budeme možnost cestovat do Spojených států. Chtěl bych poblahopřát zpravodaji eh, za to, že vypracoval tuto zprávu a také za to, že přispěl k vytvoření jednotného systému pasu v celé Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Paní Tyka. Děkuji. Chtěla bych také poblahopřát eh, zpravodaji harmonizace eh, v této oblasti formou biometrických pasů je velice důležitá a dále rozšiřujeme eh, aký týkající se šengenského prostoru. Eh, je také dobré, že se to nebude týkat dětí ve věku dětí mladších 12 eh, let. Bude potřeba také harmonizovat vnitrostátní předpisy v jednotlivých zemích eh, řízení dat budou muset být ošetřeny způsobem, který odpovídá předpisům u nás a je potřeba, abyste zajistili že k tomu skutečně dojde také ve vztahu k datům, která jsou obsažena v těchto pasech, ale také datům obsažených v databázích hlavně tam, kde e, také platí vnitrostátní předpisy. Chtěla bych e, pohovořit teď o situaci lidí, jejichž otisky není možné získat, e, pro, například pro lidi s různým Eh, my obtížemi by mohlo být obtížné eh, umožnit úřadům eh, sejmout jim tyto otisky. Pane předsedo, nikdo by si neměl dělat starosti s tím, že by jeho totožnost mohla být nějakým způsobem zneužita. Chtěl bych se teď zmínit o jedné věci, která se týká spíše budoucnosti. Žádné biometrické údaje nezůstávají stejné eh, od dětství až do eh, dospělosti s výjimkou DNA. A DNA zůstává v podstatě i po úmrtí člověka, protože je možné zjistit totožnost člověka i mnoho let po jeho smrti tím, že získáme vzorek například eh, kostní dřeně nebo něčeho. Proto technologie DNA je velice rychlá, velice levná a myslím si, že Eh, se dá provádět na několika málo buňkách, které můžeme získat eh, například z kapky krve nebo z trochu eh, slin. Proto navrhuji, aby v budoucnosti jsme zvážili také možnost využití DNA jako jednoho identifikačního prvku, který vlastně je Eh, vždy stálý u všech občanů Evropské unie. Děkuji. Děkuji panu Macakisovi. Teď pan Pelke. Pane předsedo, děkuji Carlosovi Koeliovi a gratuluji mu k této zprávě. Já myslím, že tato zpráva je skvělá a my jsme na tuto úroveň od něj zvyklí. To, co se mi velice líbilo, bylo to, že Carlos Coelho od počátku poukazoval na to, že tato zpráva pojednává především o bezpečnosti dětí, kterou zabezpečím tak, že budu vydávat bezpečné e, pasy a také do toho začlením otisky prstů a tak dokážu přeskoušet, zdali skutečně mi příslušná osoba předkládá svůj vlastní pas nás. Takže toto je cíl, který má zlepšit bezpečnost dětí. A nyní se, když se diskutuje o tom, o hranici věkové, tedy o šestileté nebo dvanáctileté hranici, pokud se týče mě, tak já bych neměl problémy o snímání otisky dětí u šestiletých dětí, protože tady se jedná o jejich bezpečnost. Pro mě je samozřejmé, že se musí dodržovat ochrana osobních údajů a to musí dodržovat právní stát. Jestliže však budeme mít bezpečné pasy a budou také dodržována eh, ochrana osobních údajů, pak udělala Evropská unie velký pokrok vpřed proti pašování dětí. Děkuji a nyní dávám slovo panu komisaři Barotovi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já myslím, že už celý parlament složil poctu tomu, co tady předvedl pan Coelho a já se k tomu chci připojit. Chci se připojit ke slovům paní Rurk. Abych navazal na to, co říkal Žara Depré, myslím si, že je důležité, abychom využívali stále spolehlivější biometrické údaje, údaje, které lze porovnávat a které nám umožní postoupit ku předu. A proto máme ještě další plány, abychom ještě lépe využívali technologii, kterou máme k dispozici, abychom využívali propracovanější technologii a zajistili, že budeme schopni zajistit bezpečnost v této oblasti, této svobody. A proto mě velice těší, že parlamentu tolik záleží na tomto úsilí. Také se snaží vylepšit bezpečnost, zjišťování totožnosti dětí. Čím se právě zajistí bezpečnost dětí? Tady jste se mě, jestli už máme důkazy toho, že tyto identifikační procesy se osvědčí, budou fungovat. Až když je začneme používat, zjistíme, jestli jsou skutečně účinné. Ale a priori všechno vypadá tak, že lepší identifikace dětí bez doprovodu dospělého vylepší bezpečnost. Takže tento klíčový cíl musíme mít stále na paměti. Rád bych reagoval na několik otázek, které tu zazněly. Především bych chtěl říct, že komise vždy zdůrazňovala význam ochrany údajů ve všech svých návrzích. Konzultovali jsme Evropského ochránce osobních údajů ve věci všech návrhů a on nám dal své připomínky, které komise zohlednila. Také bych chtěl říct, že pokud jde o identifikační prvky, harmonizace našich standardů se standardy ICAO je velice důležitá Mělo by to usnadnit, jak už bylo řečeno, i náš dialog se Spojenými státy. Také bych vám chtěl připomenout, že pokud je opasy pro děti, Samozřejmě to představuje určité náklady pro rodiny, ale to je záležitost členských států. A já bych vám připomněl, že když chcete cestovat v šengenském prostoru, stačí vám občanský průkaz. Pas potřebujete jen tehdy, když chcete vyjet mimo Evropskou unii. A na závěr bych chtěl potvrdit, že komise provede srovnávací studii existujících pravidel v členských státech která se týkají mladistvých bez doprovodu dospělého. A doufáme, že se nám pak v Radě podaří předložit opatření na lepší ochranu dětí a k tomu, abychom zabránili obchodování s dětmi. Samozřejmě parlamentu na této studii také záleží a já jsem odhodaný zajistit, že naše oddělení tuto studii provede co nejlépe a co nejdříve. To je z mé strany všechno a rád bych ještě jednou poděkoval parlamentu za to, že znovu ukázal konstruktivní přístup k přípravě evropské legislativy. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. A nyní dávám slovo zpravodaji panu Kojovi. Děkuji, pane předsedo. Jestliže mohu vyvodit výsledek z diskuse, pak se domnívám, že v tomto parlamentu existuje většinová obava o to, zdali se nám daří boj proti obchodování s dětmi. A to je to, co má tento dokument za cíl. Téměř všichni řečníci o tomto tématu hovořili. Já bych chtěl především poděkovat všem stínovým zpravodajům za spolupráci a děkuji také paní Rur za její lichotky a také její práce byla v této souvislosti velice důležitá. I pan eh, Baro a také francouzské předsednictví velice přispěli k dosažení tohoto výsledku. Také vám děkuji za to, že je třeba bojovat proti obchodování s dětmi. Také jsou tady ještě další ochody, jsou, je to spolehlivost dokumentů, breed dokumentů, také chybovost, to jsou obavy, které ještě vysí ve vzduchu. Tady byla také zmíněna otázka, která zněla, zdali je možné, že můžeme říci, že vystavování pasů je bezpečná věc. Já se domnívám, že toto je rozdílné od e, země k zemi. Některé země mají větší potíže a právě proto je důležité e, harmonizovat dokumenty dokládající totožnost, breed dokumenty. A také vystavování dokumentů spadá pod kompetenci členských států. A my v této souvislosti doufáme, že komise se na zlepšování breeder dokumentů bude podílet. Nemá smysl, jestliže budeme mít stále dokonalejší cestovní pasy, jestliže jejich výkon, výchozí dokumenty nebudou bezpečné. Samozřejmě toto spadá také do eh, státní pravomoci, ale je důležité, aby Evropská evropský cestovní pas byl určitou velice dobrou pojistkou. Děkuji, pane Kolio, končím tento bod. Hlasování o této zprávě se bude konat zítra v poledne ve 12 hodin. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, a to je zpráva pana Kapata, přístup veřejnosti k dokumentům institucí. Slovo má pan Kapato čtyři minuty. Děkuji, pane